Pan převodničonce! Předseda parlamentu. Vážení kolegové, dámy a pánové, prosím vás, abyste zaujali svá místa. Ogłaszam oznamuji obnovení eh, plenárního zasedání eh, po 12. Eh, květnu 2011. Máme k dispozici protokol z minulého plenárního zasedání. Máte k tomu nějaké poznámky? Nikdo nemá připomínky, tím je protokol schválený. Nějaké připomínky? na zahájení tohoto zasedání krátké prohlášení. Chceme uvítat eh, v naš, pana Emomali Rahmona, prezidenta Tadžikistánu, který je eh, na oficiální návštěvě v Evropském parlamentu. Před chvílí. spod... Před eh, několika okamžiky jsem se s panem prezidentem setkal, hovořili jsme o dvoustranných stazích a také o nutnosti reform, které musí proběhnout v Tačikistánu. Eh, dámy a pánové, 4. června jsme si připomněli 22. výročí dvou důležitých událostí. Toho dne v roce 1989 Eh, orgány Čínské lidové republiky krvavým způsobem potlačily protest na zasedání Tiananmen. Všichni si na to dobře vzpomínáme. Téhož dne ovšem, téhož dne před 22 lety v Polsku se konalo první částečně svobodné volby v Polsku, ve střední a východní Evropě a vítězili kandidáti demokratické opozice, což znamenalo že získali prakticky všechny mandáty, které byly k dispozici pro svobodné hlasování. Z toho zástupce demokratické opozice nezískali pouze jediný mandát v Senátu. Jinak v Sejmu i v Senátu všechny ostatní mandáty získali. Eh, pane, eh, dámy a pánové, tato dvě výročí nám připomíná, Eh, jak velice mnoho se změnilo v Evropě, že ve střední a východní Evropě nám, Evropanům, se podařilo s minimálními straty uskutečnit takové přeměny, které nakonec dospěly k znovu sjednocení východní